projekty, které musely být přerušeny na severu Máli. Děkuji. Děkuji, pane komisaři. Závěrem byly předloženy, bylo předloženo sedm návrhů na usnesení e KR, EFD, Zelených, EFD, ALDE, EPP a GUE. Tím končím rozpravu a hlasování proběhne eh, po rozpravách. Další případ se týká případů beztresnosti na Filipínách. Nejprve eh, dám eh, slovo autorům, pan Cernecky. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Vážení, kolegové, dámy a pánové, Zase i dnes Evropský parlament je nucen se vyslovit na obranu lidských práv v tomto regionu, tedy v regionu Asie a konkrétně znovu v této zemi. Znamená to, že se situace neustále opakuje. Ale neznamená to, že jsme že nemáme žádné možnosti, eh, ale musíme o tom hovořit. Jak říkal i předseda parlamentu, máme příklady toho, že naše snahy například v Egyptě vedly k pozitivním výsledkům. Můžeme tedy doufat, že i naše snahy v rámci Filipín povedou ke zlepšení situace, protože ta situace je absolutně nepřípustná. Máme co dělat s porušováním obecně lidských humanitárních norem. Domnívám se, že tady Evropský parlament se musí velice rozhodně vyslovit. Děkuji. Děkuji kolego Černecký a nyní má slovo kolega Romeva Igueda. Uh, Děkuji, pane předsedo. Je faktem, že Eh, zabíjení eh, mimo soudní, eh, bez soudního procesu a to se daleko zhoršilo od nástupu nového prezidenta do, do vlády v roce 2010 a zde tedy pachatelé jsou beztrestní, to je pravda. My i <clears throat> my se musíme tedy Hmm apelovat na vládu, aby především zlepšila program na ochranu svědků, pokud s tím chce něco udělat a aby eh, zvýšila i justiční kapacity pro stíhání těchto trestných činů. A víme, sice počet eh, těchto trestných činů se snižuje, ale jak bylo řečeno, je třeba udělat více, abychom eh, chránili svědky a oběti a abychom bojovali proti hm, obecné praxi a a to je třeba mučení na policejních stanicích v celách přibližného zadržení a e, kde dochází k flagrantnímu e, porušení e, mezinárodních předpisů, pro, které se týkají zákazu mučení a často i tyto oběti nemají přístup k lékařské péči a musíme tedy apelovat na vládu, aby jednala a aby i aby i tedy e, zrušila, eliminovala ty různé polovojenské síly, milice, e, domobrany a podobně, které jsou privátně financovány. Také je třeba si připomenout, že e, tato situace není nic nového, už jsme o tom mluvili několikrát a čekáme teď, že nová vláda začne s tím něco dělat. A dokud ale neuvidíme výsledky, tak eh, asi eh, bychom eh, měli pořád si to připomínat i do budoucna, abych se na to nezapomněl. Děkuji. Nyní má slovo kolegyně Ojulanty na minuta. Děkuji, pane předsedo. I kdy v posledních letech politické násilí pokleslo na Filipínách, vraždy čtyř novinářů a svědka ehm, masakru eh, v Maguindanao nás nutí, abychom eh, stále bojovali proti beztrestnosti a proti, ehm, extra, eh, proti popravám bez soudu. A jedná se tady o boj proti korupci, dobrou hm, zprávu, což svítí chtěla, slíbila prezidentka Aquino a také její administrativa už dosáhla velkých pokroků. Proto chci apelovat na prezidenta Filipin a celou vládu, aby chránila eh, všechny osoby, které mm, zatímco probíhá vyšetřování a také obhájce lidských práv a novináře, protože jsou tady viníci eh, poprav mimo soud, eh, kteří se dopouštějí mučení a ty je třeba povolat k soudu, zejména ty, které kteří se dopustili v provincii Magui Danao masakru, kde bylo celkem zabito 57 osob. Děkuji, kolegyně Ojuland. A na jednu minutu má slovo pan kolega Poslt. Pane předsedo, 72 soukromých armád a kultura beztrestnosti, to je nepřípustné. Je to katastrofální, když země, dokonce demokratické země, eh, operují eh, s tresty smrti, ale soukromé armády, to je něco, proti čemu musíme velmi tvrdě bojovat. My všichni víme eh, to, co dělá vláda kino. Je tady potřeba ty pozitivní věci posílit, je potřeba například posílit programy na ochranu svědků, proč tolik soukromých armád, eh, nejrůznější mm, korupce? Když to tam tak je, tak je důležité chránit svědky, abychom konečně eh, vyřešili nepravosti na Filipínách a vrátili tuto zemi krok za krokem k právnímu státu. Je to bohatá, krásná země, důležitý partner Evropské unie a proto eh, je velice důležité, aby zde byl nastolen právní stát. Děkuji. A nyní má slovo kolegyně Veržia, minuta a půl. Merci. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Nevládní organizace nám nahlašují případy e, e, mučení, e, zabíjení bez soudu, je to většinou proti levicovým politikům, novinářům a i když zdá se, že počet těchto aktů klesá, ale podle Reporter San Frontier Eh, tak zde pořád ještě eh, neexistuje svoboda tisku a korupce i usnadňuje i beztrestnost těchto třeba vojáků. A sice byly tam pokusy o reformy. Římský statut byl ratifikován i eh, procesy z, proces z masakre z Maginadau proběhl, nebo probíhá tedy, ano, to se kvitovat s potěšením, ale konkrétní výsledky zatím nejsou a ochrana svědků, jak to vypadá, neexistuje, jak tam to ukazuje i zabití Esmaila Amila Enoga, který který eh, byl zabit a což eh, je eh, tedy člověk, který měl světit proti tomu, kdo objednal si ten masakr z Magindanau. A to je v podstatě třetí svědek, který byl zabit v této věci. Proto Evropská unie je důležitá, tedy mělo by to být čty, ne čtyři, ale deset milionů euro s cílem zlepšit trestní justici tak, aby se Eh, skoncovalo s těmito eh, mimosoudními praktikami a eh, s únosy osob, které jsou pořád pořešovány. A já mám určité pořád ještě pochybnosti, zda ten program bude efektivní. Děkuji, takže to byli autoři a nyní řečníci jménem frakcí a začne kolega Preda, jedna minuta. Děkuji, pane předsedo. Lituji toho, že zmizeli eh, svědkové masakru, bylo tam eh, zavražděno několik osob pouze proto, eh, že byli v opozici proti vládnoucí rodině. Podle našeho názoru má filipínský stát povinnost popohnat zodpovědné osoby před soud a chránit svědky, je potřeba zajistit řádný proces. Stejně jako kolegové lituji eh, smrt 34 eh, novinářů v tomto masakru. Nový filipínský stát má za úkol chránit novináře, aby svou práci mohli náležitě odvádět. Filipínský stát musí bojovat proti korupci, korupci, eh, která eh, umožní eh, voln, svobodu. Kolegyně Kretu na jednu minutu. Děkuji. tato tuto rozpravu vlastně ehm, vyvolala třetí vražda světka kdy, eh, který byl svědkem masakru 57 osob, mezi nimi bylo mnoho žen a novinářů. Beztrestnost zločinců nemůže pokračovat na Filipínách do nekonečna. A vidíme, že to vede k dalším vraždám. Politická eh, vraždy a únosy jsou běžné a pachatelé vlastně jsou povzbuzováni skorumpovanosti justičního systému. Ochrana, kterou se dostávají vrazy, té se bohužel nedostává novinářům. Ti jsou často vražděni. A je naprosto nemyslitelné, aby justice byla takto obětována, když se tady mezi sebou eh, bojují rodiny, které jinak eh, odsuzují obyvatele k chudobě a nedostatečné demokracii. Proto apelujeme na filipínské úřady, aby okamžitě zakročili a aby vyřešili případ Mugin Danao. Děkuji kolegyni Kretu a slovo má paní kolegyně Šáke na jednu minutu. You, Děkuji, pane předsedo. Prezident Aquino prohlásil, že lidské, lidská práva, e, správní stát bude prioritou a chce bojovat proti mimosoudním vraždám a jiným poruchováním lidských práv. To je pozitivní a vítáme také, že Filipíny ratifikovaly římský status, ale teď je třeba, aby se z toho staly také činy a aby to vedlo k výsledkům. Je tady mnoho výsled, e, důvodů, proč si děláme starost kvůli beztrestnosti, protože jsou oběti, novináři často také zabíjeni a tak se Filipíny pro média stávají jednou z nejnebezpečnějších zemí. Proto je třeba ochraňovat soudce, novináře, prokurátory, kteří vyšetřují Ehm, tyto ehm, věci. Je třeba jasně vyznat signál, že tady nebude beztrestnost pro nucené únosy a že všichni budou povoláni ke spravedlnosti, včetně ti, kteří zaujímají eh, vysoké vojenské nebo administrativní funkce. Filipínská vláda má eh, při, pozvat zvláštního zpravodaje OSN, tak, aby bylo možné vyšetřit situaci lidských práv. A Evropská unie je ochotna pomoci programem Spravedlnost pro všechny, na kterou bylo věnováno 10 milionů euro na, rok, na roky 2012 až 2015. Děkuji paní kolegyně Šáke, následuje kolega Paška, jedna minuta. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Jsem přesvědčen o tom, že příčinou neutěšeného stavu eh, přetrvávající pestresnosti na Filipinách je buď slabá pozice oficiálních struktur státu, anebo propojenost části těchto kruhů se soukromými armádami, eh, které eh, zde působí se souhlasem, se souhlasem státu. Ovšem, v každém případě naším řešením je, že tady musí být státní instituce. V civilizovaném světě je neobhajitelné, aby zpráva země plnění bezpečnostních a pořádkových činností odevzdala soukromým složkám, jejichž činnost nemůže řídit a za jejichž aktivity nechce před světovou veřejností nést zodpovědnost. Takováto hra na eh, schovávanou je pouze arrogantním alibismem, s kterým nesmíme souhlasit. Proto musíme žádat plnění závazků filipínské vlády a připomínat jí plnou zodpovědnost za beztrestné vraždění v této zemi. Děkuji. Děkuji. To byli řečníci ve jménu frakcí a nyní další registrovaní řečníci, pan Kelly. Jak bylo řečeno, situace na Filipínách není eh, eh, dobrá a eh, to není poprvé, co o tom tady diskutujeme určitě. Zde, hm, pokud je o to zabíjení, tedy především hm, hm, těch 51 novinářů, Mm, kteří byli zabiti. To je neakceptovatelné a pouze tedy eh, pět osob bylo popohnáno k soudu, ale zatím eh, máme obavy, jak to bude s jejich usvědčením. To je problém justičního systému na Filipínách. Není tedy překvapením, že rok a půl po té, co eh, prezident Okino nastoupil do funkce, tak zde existují protesty, manifesty, manifestace, hm, a e, masakr tedy, e, ke kterému došlo, nás musí vést k tomu, abychom jednali, i když došlo k určitému zlepšení, ale nestačí to. Určitě je třeba vyvět další tlak na prezidenta, aby skoncoval se beztrestností e, příslušníků policie a vojáků, kteří jsou skorumpovaní a kteří ohrožují nebo mučí svědky. Děkuji. Děkuji. Nasleduje paní Geringer de Oldenberg. Děkuji, pane předsedo. Co se týče justice, tak tedy ta pořádně nefunguje, což taká Rada pro lidská práva OSN potvrdila v květnu. Kromě toho je tady velké násilí vůči novinářům a rostlo to od posledního přehledu z roku 2008. Zpráva OSN konkrétně upozorňuje na to, co se stalo v listopadu 2009, kdy ozbrojení muži z ambatlanské rodiny, kteří byli spojeni s místními bojůvkami, připravili vlastně léčku na Eh, voliče, kteří by byli eh, volili gubernátora a 57 osob bylo zavražděno, byli mezi nimi i zahraniční novináři. Pozdější činnost eh, ze strany justice úmyslně byla spožděná a byla naprosto neefektivní. Nedostatek efektivity znamená také nedostatečnou transparentnost při stíhání a vyšetřování, takže máme pochybnosti, zda je to nezávislé a protože tady vidíme pořád únosy a proto je třeba, aby příslušné úřady dělali všechno proto, aby tady byla bezpečnost a aby se vykonávalo právo na území Filipín. Děkuji. Na jednu minutu pan kolega Palečkis. Děkuji, pane předsedo. Již, eh, od, eh, již uplynula určitá eh, doba, kdy bylo zabito 51 osob a pachatele, ale tohoto zločinu zástupci tedy představitelé klanů pořád ještě nebyli popohnání k odpovědnosti a pořád mají soukromou armádu 100 osob ozbrojenců, kteří e, mučí lidi, kteří je zmrzačují a ta e, tragédie v Magentanau a mm, neúspěšné vyšetření této tragédie, to je velice vážný signál filipínským orgánům, který ukazuje, že tato e, země může e, skončit v chaosu. Proto a musíme apelovat na orgány, aby zakázali ty soukromé milice, armády a aby okamžitě zatkli všechny osoby podezřelé z toho, že se podíleli na zabíjení. Je také nezbytné zajistit i bezpečnost e, a ochranu svědků v soudních procesech. Děkuji. Děkuji. Tím končím seznam řečníků a nyní máme Catch the Eye a slovo má kolega Silvestris. Masakr v Mangendanao eh, ukázal, eh, že v roce 2009 eh, tam tedy i byli zabiti ti, kteří tedy se chtěli zúčastnit mm, eh, volební kampaně. Byli to advokáti, eh, asistenti, politici, novináři a justice až ještě nebyla schopna to vyšetřit. Je to tedy problém s nezávislostí justice dané země a je to problém i s procesními předpisy. Zde zatím i ten šéf toho, nebo ten, kdo je zodpovědný za ten masakr, kdo ho objednal, tak nebyl popohnán před soud. A je zde, je zde i problém vůbec eh, přesvědčit svědky, aby proti němu svědčili. Chceme, aby bylo spravedlnosti za, učiněno zadost, a pro, ne, protože i, e, i vláda e, podepsala různé mezinárodní nástroje a tudíž musí plně respektovat lidská práva. Děkuji. E, kolega Rejpov, jedna minuta. Děkuji. Beztrestnost a korupce jsou stále rostoucí problémy na Filipínách a už eh, trvají dlouho. Eh, I eh, korupce zahraničních investorů. V roce 2009 proběhl masakr a svědci byli nyní také zavražděni. To je samozřejmě ostudné pro tamní soudní systém. Filipíny museli jednat, nebo musí jednat podle závazků, eh, které mají na mezinárodní scéně, to znamená, je potřeba mít program na ochranu svědků a rodin. EAD eh, by měl sledovat situaci na Filipínách, především pokud jde o, o eh, soudní proces a vyšetření tohoto masakru. Kolega Tavareš. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Ono to není poprvé, kdy tady mluvíme o masakru v Makedanau zde v Evropském parlamentu. Už jsme o tom mluvili v roce 2010. Mm, více než 50 osob bylo zavražděno, když eh, Eh, se eh, při tedy eh, těch volbách, z, toho, z čehož 30 bylo novinářů. Bylo to tedy v roce 2010, kdy jsme o tom tady mluvili, ale počet svědků, kteří byli vyslechnuti a pomilost justice, je něco, co asi eh, v nás rozbuzuje naději, že by eh, pachatele byli odsouzeni brzy. Je tedy třeba apelovat na prezidenta, aby situace se zlepšila, tak jak slíbil, zatím se nezlepšila. Mezinárodní organizace eh, eh, eh, Eh, eh, volají potom, že ty procesy musí probíhat řádně. A pokud ne, tak je třeba je postoupit mezinárodním soudům. Má eh, zde mezinárodní společenství musí se o to postarat. Děkuji. Děkuji. Slovo má pan kolega Tenok. Mikrofon já také vyjadřuji hlubokou eh, obavu ohledně beztrestnosti, která se rozvíjí v posledních letech na Filipínách, zejména to, co se stalo v roce nine když bylo tragicky zavražděno 57 lidí, byli nimi lidé, kteří bojují za lidská práva a novináři a účastnili se konvoje mírového Makvineru. Ukazuje to, do jaké míry vláda v Manile eh, vlastně vede tady eh, kriminální kulturu, tedy dopouští, aby se stávalo takováto mimosoudní vraždění a je tady velká korupce. Připomíná to vlastně už zhroucený somalský stát, co se týče um, svobody tisku. Proto naléháme na prezidenta, aby opravdu dodržoval základní lidská práva, právní e, stát a zajistil ochranu svědků a také, aby velmi usilovně bojoval proti nuceným zničením a E, pro politické opozice v této jinak tak krásné zemi. Děkuji a závěrem postupu Catch the Irons kolega Korola. Děkuji, pane předsedo. Beztrestnost na Filipínách e, vzkvétá a Eh, byla nalezena mrtvola eh, jedné osoby, kde vlastně byly od těla, od trupu odděleny končetiny a to byl opět další důkaz masakru, byla to další oběť. Dostáváme nejrůznější informace o podobných událostech v posledních letech. Ovšem Od eh, té doby, co do funkce vstoupil nový prezident, tak eh, bylo vysloveno pouze málo rozsudků takových eh, pachatel, pachatelů. Teď sice podepsali nějakou mezinárodní dohodu, ale nedrží se jí. Jsem velice zklamán tím, co se zde děje, především také pokud jde o postoj k Sýrii. Je samozřejmě pochopitelné, že beztrestnost nesmí jen tak projít. Děkuji a závěrem rozpravy ve jménu komise má slovo pan Dali. Pane předsedo, vážení členové parlamentu, problémy beztrestnosti, soudních vražd a nucených zmizení bohužel jsou dlouhodobé na Filipínách a eh, Eh, lidé si to široce uvědomují. Proto také pro Evropskou unii podpora reformy soudnictví a boj proti beztrestnosti v souvislosti s mimo soudními vraždami, mučením a nucenými zmizeními jsou základní na programu lidských práv na Filipínách. Teprve před eh, dvěma týdny Evropská unie prostřednictvím svých členských států v Radě pro lidská práva OSN se aktivně zúčastnila druhé praktického všeobecného přeskumu Filipín. Mimo soudní vraždy, mučení a potřeba funkčního programu na ochranu svědků byly mezi hlavními obavami zmiňovanými v tomto druhém kole eh, revize. Vítám, že u této příležitosti filipínská vláda eh, předložila svůj program v oblasti lidských práv a eh, také dosáhlo jistého pokroku od roku 2008. Jak víte, my vybízíme vládu prezidenta Aquino, aby urychlil proces stíhání pachatelů eh, mimosoudních vražd a, znič- a nucených eh, zmizení, včetně těch, kteří mají na svědomí masakr eh, na Magindanao. A aby také vláda měla komplexní a spolehlivý soubor opatření, tak aby se zajistila prevence takových událostí v budoucnosti. Už bylo mnoho takových snah, jak to řešit, a myslíme si, že teď prezident Akino jde správným směrem vítáme také závazky a pokrok vlády kina eh, při řešení problému lidských práv, kultury beztrestnosti a respektu pro právní stát na Filipínách. Ratifikace římského statutu a občního protokolu k úmluvě proti eh, mučením a jiným eh, krutým, nehumánním a ponižujícím formám zacházení a trestu je výborný krok před. Vítám to, ale potřebujeme, aby byl další pokrok. Chybí tady důvěra vůči těm těm, kdo zastávají veřejné funkce. To je endemický, historický a strukturální politický problém. Proto vyzýváme prezidenta Aquino, aby nejenom řešil eh, problémy korupce a podvodů, jich se, dosáhalo, jich se dopouštěla dřívější vláda, ale aby také bojoval proti beztrestnosti. Také nás povzbuzuje požadavek ze strany vlády Filipín, aby EU poskytla pomoc. Eh, realizovali reagovali jsme na tom prostřednictvím našeho programu na podporu justice a EP Just 2009 2009 až 2011, což znamená také snížení počtu vně ex, eh, mimosoudních eh, vražd a znicených eh, zmizení lidí. A opravdu to kleslo. Bylo jich asi 300 případů v roce 2006 a byly 3 v roce 2001. Také stoupá kvalita vyšetřování vražd a, dal, a únosu a také stoupl počet případů, eh, které řeší prokurátoři. A dovolte mi ale říci, že Evropská unie bude i nadále spolupracovat aktivně s Filipínami, aby se beztrestnost řešila. A nedávno jsme schválili program z více 10 milionů euro, aby se budovalo na té práci, kterou už udělal EP a Just a Just a chceme se zaměřit dále na posilování systém eh, trestně právní spravedlnosti. Eh, děkuji, bylo předloženo sedm návrhů na usnesení, tímto rozpravu končím a hlasovat situace bude po další rozpravě. A nyní následuje uh,